Ani, které máme, je ke zprávě paní Regner žádost, aby byl Steve Brioa zbaven imunity. Pan Coburn má uh, poznámku k jednacímu řádu, ale hovoří mimo mikrofon. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Zbuzuje ve mně obavy tato situace, protože se jedná o imunitu. Máme mít imunitu zde v Evropském parlamentu, ale pokaždé eh, se zdá, že někomu od ní máme imunitu. Mně eh, je jedno, jestli to je fašista, komunista, demokrat nebo cokoliv jiného. Já ale chci, abychom vystoupili na barikády a chránili naše práva, protože dochází k tomu, že se odnímá tato imunita a tato imunita potom v podstatě není. A e, pokud nemáme takovouto ochranu, tak jak můžeme hovořit volně zde v Evropském parlamentu? Chci vás proto požádat, kolegové a paní předsedající, že bychom ustavičně neměli e, zbavovat kolegy imunity jenom kvůli tomu, že například jsou členem Front National. To nestačí. Děkuji, pane Koberné. Mohu vás ujistit, že tato rozprava a slyšení bylo provedeno ve výboru pro právní záležitosti. Beru na vědomí, co jste řekl. Nyní budeme hlasovat zvednutím ruky. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní budeme hlasovat o Doporučení pana Čoky, dohoda o vědecko-technické spolupráce mezi EU a Brazílií. A budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato. Následuje hlasování o Zřízení působnosti složení a funkčního zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů. Budeme hlasovat zvednutím ruky, kdo je pro tento návrh, kdo je proti, kdo se zdržel. Návrh je přijat. Nyní budeme hlasovat o zprávě paní Thun und Hohenstein, e, zeměpisné blokování jiné formy diskriminace kvůli státní příslušnosti místu bydliště či místu usazení zákazníků. Nejdříve budeme hlasovat o dvou návrzích zaměřených na to, aby e, pozměňovací návrhy 67 a 68, tam jsou stejné pozměňovací návrhy, zrušit návrh komise. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. Nyní eh, předběžná dohoda, to je pozměňovací návrh 70 z výboru. Eh, hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato. Stále ještě musíme hlasovat o prohlášení komise pozměňovací návrh 69. Kdo je pro Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Budeme hlasovat o zprávě paní Girling. Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií. Nejdříve budeme hlasovat o předběžné dohodě, to je pozměňovací návrh 166, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. Budeme hlasovat ještě o prohlášení komise, to je pozměňovací návrh 167. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Opět tedy Evropský parlament tímto dokončil první čtení. Následuje zpráva pana Fernandeze, výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016. Nejdříve budeme hlasovat o odstavci 2 v původním textu a to bude jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. Odstavec 7, pozměňovací návrh 13, Minovité hlasování, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnout. Pozměňovací návrh 7, Minovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Zvednutím ruky, prosím. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. Pozměňovací návrh 8. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Pozměňovací návrh 14. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Postavec 25 původní text. Paní předsedkyně se omlouvá. Odstavec 18, pozměňovací návrh 9, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Pozměňovací návrh 15, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Hlasujeme o původním textu nyní ve dvou částech. První část opět odstavce 18, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Druhá část. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. Pozměňovací návrh 10. Jmenovité hlasování. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Zamítnout. Pozměňovací návrh 16, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Odstavec 26, ten má tři části. O první části hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijatá. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to? Končím hlasování je přijata. A třetí část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijata. Pozměňovací návrh 3, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Budeme hlasovat o původním odstavci 27 ve třech částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata třetí část. Zvednutím ruky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Pozměňovací návrh 11, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Odstavec 31. Původní text. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Ostavec 32. Původní text ve třech částech. Nejdříve první část, kdo je pro, Proti? Zdrželi se. Přijata. Druhá část hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. A třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijata. Ostavec 35, původní text ve třech částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část, jmenovité hlasování, zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijata. Třetí část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Odstavec 38, původní text ve dvou částech. První část jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Druhá část jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Ostavec 40 a 17. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut původní text. Ano, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 12. Zahajuji hlasování jmenovité. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. A nyní budeme hlasovat o usnesení jako takovém, to je jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Adopti. Blahopřejeme kolegovi Fernandéze. A nyní je to zpráva kolegy Buska, urychlení inovací v oblasti čisté energie budeme hlasovat o tomto usnesení jako celkovém textu, budeme hlasovat jmenovitě, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Blahopřejeme. Tím jsme ukončili hlasovací část. I would like to ask everyone to leave the room so that we can... Takže poprosila bych vás všechny, prosím, abyste rychle opustili plenární sál, abychom mohli přistoupit k vysvětlení hlasování.